to rozhodujeme o tom, čeho chce Evropa dosáhnout, kde investovat, tak, aby to mělo maximální dopad na kvalitní každodenní život Italů a všech Evropanů. Proto komise předložila eh, spravedlivý a vyvážený pohled na budoucnost, který se zaměřuje více na témata, která jsou zásadní pro naše občany. Například je zde návrh strojnásobit financování v oblasti migrace a bezpečnosti, což by znamenalo na nějakých 33 miliard eur. A také zvyšit flexibilitu evropského rozpočtu pro eh, externí aktivity a vytváření partnerství s našimi sousedními zeměmi i dalšími třetími zeměmi. To bude nesmírně důležité pro Itálii Eh, zemi, která se tak výrazně chopila zodpovědnosti v této oblasti. Budeme investovat eh, do našich ekonomik tak, aby byly produktivnější, inovativnější a konkurenceschopnější. Znamená to 50% nárůst financování vědy a výzkumu a také devátý eh, eh, program digitalizace, který podpoří digitalizaci Itálie. Investice do budoucnosti znamená také investování do lidských zdrojů, lidského kapitálu prostřednictvím školení a vzdělávání. Proto komise navrhuje zdvojnásobit rozpočet 30 eh, miliard pro Erasmus+. Což je taková vlajková loď v oblasti eh, vzdělávací mobility. V roce 2017 to bylo více než 65 tisíc Italů a Italek, kteří se zapojili do programu Erasmus. příštím víceletém finančním plánování budeme vycházet eh, z úspěchu investičního plánu pro Evropu, toho takzvaného Junckerova plánu. Itálie je jeden z největších eh, příjemců tohoto plánu, je to na 58 miliard těchto investic pro italskou ekonomiku a na 215 tisíc malých a středních podniků využilo tento plán. Junckerův plán zvýšil soukromé investování, ale i veřejné investování v Itálii. A je to pozitivní signál. Neměli bychom příliš eh, zatěžovat daňové poplatníky, když je k dispozici soukromé financování. A tato investice opravdu mění věci přímo na místě v Itálii. Na 70 milionů eur například se použilo pro eh, zlepšení nemocnice v Trevizu nebo eh, další financování pro přístup k čisté pitné vodě pro 4 milionů lidí a nebo 7 milionů dalších domácností v Itálii má nyní lepší širokopásmý internet. A program Invest EU v budoucnu má ještě větší potenciál, celkem se bude investovat na 650 miliard eur. Toto všechno eh, může znamenat opravdovou změnu v Itálii i napříč Evropou. A to zvláště v dnešní době, která je někdy těžká pro místní ekonomiky eh, v důsledku globálního vývoje, ale i rozhodovacích procesů doma. Ekonomický růst potřebuje ehm, důvěru, důvěru domácností i podnikatelů důvěra je něco jako kyslík, že existovala zjistíte, když vám e, začne docházet. Růst v Itálii byl mnoho let nižší než průměrný růst v eurozóně. To znamená méně pracovních příležitostí pro Italii. A zároveň, a také to neustále připomínám, Itálie je jedna z nejkreativnějších ekonomik na světě a budoucnost vaší země je ve vašich rukou. Udělejte, co je potřeba pro analýzu této kreativity a nabídnutí eh, kvalitní budoucnosti občanům Itálie. Dámy a pánové, před dvěma lety jsme předložili Bílou knihu o budoucnosti Evropy, která zahájila tu diskusi, kterou nyní vedeme o tom, co by měla Evropa dosáhnout v příštích letech. Bylo tam pět eh, možných scénářů, pět možných cest, kterými bychom se mohli vydat, ale ať už zvolíme kteroukoliv z nich, některé věci jsou konstantní. A jedna z nich je ústřední role Itálie při utváření naší Evropské unie. Evropa potřebuje silnou Itálii a Itálie potřebuje silnou Evropu. Nebylo to překvapením, že v prvních eh, řádcích eh, eh, Bílé knihy se právě hovořilo o Spinelim a Rosim a měli bychom se nechat inspirovat těmi, kteří zde byli před námi a usilovali o vytvoření silnější a jednotnější Evropy pro budoucí generace udělat to, co oni udělali pro nás. Děkuji vám za pozornost. A teď přistoupíme k zástupcům jednotlivých frakcí. Jako první Manfred Weber, předseda EPP, prosím. Pane předsedo, pane místopředsedo, drahý pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Váš projev začal tím, že jste hovořil o respektování národu a lidí. A my všichni máme naše sousedy, naše spolupčany, hovoříme s nimi každý den a když s nimi hovořím, jsme konfrontováni se stejným problémem jako vy. Eh, vidíme při diskusích s mladými lidmi, jaké mají obavy. Myslím si, že musíme být specifičtější i v tom, co jsme si vyslechli dnes od vás, no, protože skutečností je, že Itálie je dnes země s nejnižší mírou hospodářského růstu v Evropské unii. Pan komisař Katajnen se o tom teď zmínil. A to není problém jenom pro Itálii, ale pro celou Evropskou unii, a protože Itálie je jednou ze zemí G7, jednou, z, jednou ze zemí, které představují motor Evropské unii. EPP se domnívá, že potřebujeme investice a e, vidíme, že italská vláda nechce souhlasit dokonce s projekty, které již byly předem schváleny pro Itálii. My eh, věříme v pevnou měnu, která je důležitým faktorem pro růst naší ekonomiky. A vaše vláda před několika týdny hovořila o tom, zda budete vůbec, zůstanete i nadále členy eurozóny, ale my se domníváme, že jedně prostřednictvím reform můžeme získat, můžeme mít dobrou budoucnost ve vaší zemi Eh, eh, je to tak, že když se podíváme na příklad a Kypru, že budete mít dostatek vůli, tak je dostatek prostoru pro vytváření dalších pracovních příležitostí. Dokonce v Německu, v mé zemi, to byla reforma Schrödera, eh, která znamenala zahájení rozmachu hospodářského a hospodářské síly Německa. Čili je to v rukou vaší vlády, ale eh, v současné době nevidíme, že by vláda se pouštěla do těchto nezbytných reform. A také se domníváme, že stabilní rozpočet je nezbytný pro stabilní ekonomii a to je něco, co rovněž nevidíme v Itálii. Vidíme tady stále rostoucí míru zadlužení. A dodatečně k investicím eh, Evropské unie v Itálii je skutečně problémem, vidět, že máme tak nedostatečný růst v Itálii. A opět, to je vaše odpovědnost, to není odpovědnost někoho jiného. To je odpovědnost italské vlády. Plně respektujeme že jste demokraticky zvolení, stejně tak jako vláda, máte demokratickou legitimaci od vašeho italského lidu, ale ono je asi jednodušší eh, vést antielitní hnutí, eh, než poté zastávat funkci ve vládě eh, v zastávání tohoto anti hnutí. A rád bych tady potrhl ještě druhou věc, která je důležitá, a to se týká migrace. A rád bych vám ukázal, jak solidární je naše strana EPP, která se domnívá, že Itálie si zaslouží solidarita. My si uvědomujeme, jaké potíže jsou v Itálii a e, e, e, Itálie byla ponechána osamocenou a proto my chceme, aby byl zaveden mechanismus závazné solidarity mezi zeměmi Evropské unie. Ale problémem pro nás je vidět, že člen Evropské rady je tady a říká nám, že jeho vlastní instituce nedodává patřičné výsledky a teď to musí, teď je to také na straně rady, aby přinesla výsledky. A chci vám také poděkovat, že jste se přimluvil za evropský přístup týkající se našeho vztahu k Rusku. V současné době, stejně tak jako italská vláda, chceme dát konsensus k dalším sankcím, ale samozřejmě Eh, Rusko musí zůstat partnerem k rozhovoru pro Evropskou unii. Na druhou stranu tady máme diskuse o Venezuele. Pro nás je naprosto jasné, že eh, eh, Maduro stál, stanul v čele země na základě nedemokraticky proběhnuvších voleb a že blokuje humanitární pomoc, včetně léčiv, které jsou tak nezbytné. My se těšíme na nový začátek nové éry této země a my doufáme, že budou brzy zahájeny nové volby pro regulérní zvolení prezidenta této země. A mm, teď bych se rád zeptal, proč vaše vláda nás nepodporuje. Proč italská vláda nepodporuje demokratickou, demokratické síly ve Venezuele? Myslím si, že byste nám měl na tuto otázku odpovědět, když tady hovoříte o tom, jak věříte v evropský přístup. Děkuji vám mnohokrát za vaši obecně projevenou vůli týkající se závazku pro evropský život a děkuji vám taky za to, že jste dnes řekl, že Itálie je více slyšet, že je více prezentní ve veřejných diskusích. Ale my jsme, náš problém jsou, je spíše evropský přístup, ale nemyslíme si, že síla hlasu je nejdůležitější. My se domníváme, že je důležité, že každému by mělo být umožněno hovořit, ale ne, nemusí to vyústit v to, že bude zrovna hlasitý. Uh, je důležitý, abych, důležité, abychom zvolili eh, takový přístup, který přiblíží Evropu občanům. Eh, Lega, máte tady zástupci Legi, Forci, eh, demokratickou stranu, eh, pět hvězdiček, to všechno reprezentuje naše občany. Nejsou tady žádné elity. My tady reprezentujeme naše občany a proto e, je naše těleso tak důležité pro rozhodování o budoucnosti Evropy. Děkuji vám. Za frakci SD má slovo pan předseda Udo Bulman. Pane premiére, děkuji vám za to, že jste dnes mezi nás přišel do Evropského parlamentu. Toto je dům evropské demokracie, toto je místo veřejných rozprav a také upřímného jazyka. Takže prosím pěkně dovolte, abych začal tímto a abych s vámi se podělil o mé obavy. Mám veliké obavy, když Itálie jako jedna ze zakládajících zemí Evropské unie země představující eh, jednu ze sedmi nejdůležitějších průmyslových sil světa, vede Itálie do stále větší politické a ekonomické izolace. A to za těch situací, kdy na jedné straně si nemůžeme už spolehat na Washington tak, jak jsme, tomu mohli, eh, jak jsme to mohli činit v budoucnosti a jsme ohrožováni ze strany Ruska. Vidíme, že vaše hospodářství eh, zaznamenává recesi a vidíme také, že průmyslová výroba klesá. A v této situaci jsem velice smuten nad eskalací mezi Francií a Itálií. Co to je? Co to má znamenat? Jaký to má účel? Jaký to bude mít užitek? A vy to víte, v konflikte, jako jsou takovýto, nikdo nevyhrává. Nikdo nemá šanci vyhrát toto je situace, která znamená prohru pro vaši zemi i pro Evropu protože lidé v obou zemích mohou platit největší cenu a přitom jsou to největší obchodní partneři. Mají největší obchod, největší výměnu ročního obchodu. 100 tisíce pracovních příležitostí. Na tom závisí 100 tisíce pracovních příležitostí. Nikoliv elit, ale eh, eh, pěšáků a e, e, Italové už si nemohou dovolit přijít o další povolání, o další pracovní příležitosti, protože tady zase máme e, růst v Itálii 0,8%, to je nejnižší míra v celé Evropě. A nemůžete říct si, vraťte důstojnost práci. Je to cíl, ale já bych si přál, abyste to také udělal, abyste skutečně vrátil důstojnost práci. 75 tisíc mužů a žen přišli o svou práci a daleko víc bylo chyceno v nestabilních a prekérních pracovních podmínkách, zatímco e, spousta mladých lidí je nucena opouštět zemi, e, protože hledají pracovní příležitosti. A jako kdyby to nestačilo, e, život italských občanů je také ohrožen rizikem eh, tím, jaký rozpočet Itálie předložila. Proč to tak bylo? Bylo to skutečně nezbytné? Italské občany to stojí 1,7 miliard euro jenom v minulých eh, několika měsících. Pan Salvini Ehm, hovoří o všem, ale nepřináší řešení ničeho. To je součást dnešní italské reality. A nezávisle na tomto hospodářském eh, nezdaru eh, se tady zneužívá migrace. Já sám jsem byl před dvěma týdny v Kantábrii a viděl jsem tam, a viděl jsem tam, jak 47 lidí, 47 lidí, 12 dnů nesměli opustit záchranou loď, sívoč, mezi nimi i děti a nezletilí, protože e, byli jakoby zajatci a protože museli být předvedeni, protože nebylo to jinak možné a stali se prostě hrátkou v rukou cynické politiky. Dámy a pánové, my známe jinou Itálii. Známe onu velkou evropskou Itálii s De Gasperim, Spirelim, kteří, Spinelim, kteří by nikdy, nikdy kvůli domělým krátkodobým cílům vydávali v šanc Evropu. Já velice dobře chápu a moje frakce velice dobře chápe, proč lidé v Itálii jsou zklamáni. Eh, vaše, vláda vašich předchozců přinesla velké výsledky. Tisíce, sta tisíce lidí zachránila z nouze a Evropa nereagovala dostatečným způsobem. Evropa neprokázala dostatečnou solidaritu. Ale kdo je zklamal? Přece ne pro evropské vlády. Přece je nesklamali ti, kteří chtějí dále eh, postoupit v budování Evropy. Eh, podívejte se konečně na to, že musíte, kdo nedělá reformy, to jsou přeci přátelé eh, pana Salviniho, to jsou takoví lidé, jako je Kačinčtí, eh, jako pan Kurz v Rakousku. To je přece realita. Hovořme tady upřímně a pojďme říkat pravdu. A jsou to pro Evropané, kteří v sívoči zachraňují lidské životy. Samozřejmě, samozřejmě, protože tak se to má dělat. Existuje ještě tato Evropa? Existuje ještě vůbec tato Itálie? Nebo bojuje jedno proti druhé? Tato velkolepá Itálie, tento velkolepý národ, Itálie Spinelliho a de Gasperiho, vidím, když se podívám na eh, rybáře v Lampeduze, eh, kteří i nadále zachraňovali migranty. Vidím to u námořníků, eh, kdy na křesťanské lodi křesťané pomáhají, říkají, my máme námořní kodex, etický kodex námořníků a stejně tak to vidím u odvážných starostů, kteří dávají k dispozici jídlo i ubytování, když vláda tato, tyto možnosti zrušila. To je Itálie, to je Itálie důstojnosti, to je velká země evropských hodnot. A této Itálii podáváme ruku, protože takovou zemi potřebujeme, ale potom by vláda měla přestat nám předvádět takováto gesta nelidskosti, protože to s pravou Itálií vůbec nemá co dělat. Je na nejvyšší, nejvyšší čas, abychom povstali v Evropě proti populismu a proti těm, kteří rujnují naši vlast. Itálie má naší solidaritu a Itálie patří do středu Evropy, do srdce Evropy společně s jeho nejbližšími přáteli. Než dám slovo Rafaelovi Fitovi, který vystoupí za frakci EKR, připomínám předsedům frakcí, že jestli budou překračovat dobu, která jim byla vymezena, tak eh, tuto dobu strhneme jejich poslancům. Prosím, slovo má pan Fito. Děkuji, pane předsedo. Především vítám eh, premiéra Italské republiky. Myslím si, že je to užitečná, velmi důležitá příležitost k tomu, abychom řešili otázky týkající se budoucnosti Evropy a roli, kterou země, jak jste připomněl vy nebo i ostatní, je centrální v budování této Evropy. Jakou roli se hrává v její perspektivě? Myslím si, že je důležité vynaložit úsilí, protože často hrozí, že tyto debaty jsou velmi obecné a Někdy dochází takovým hlubokým diagnózám na těchto debatách, které jsou v rozporu s realitou. Takže já chci vystoupit eh, v tom smyslu, že budu sdílet eh, některé kritiky, které zde zazněly ohledně toho, co udělala Evropa v minulosti, ohledně těch chyb, které udělala z ekonomického hlediska, z hlediska imigrace. Já v tom, co jsem slyšel v posledních vystoupeních s řadou věcí nesouhlasím, ale myslím si, že někde je třeba věci vyjasnit. Já se pokusím uvést také velmi konkrétní příklady. Já chci upozornit na jisté silné rozpory, pane premiére, na které je třeba reagovat. Když hovoříme o imigraci, to je jedno z témat, na které vaše vláda především na začátku tohoto svého mandátu udělala jednu věc, kterou já nepovažuji za negativní, považuji za naopak velmi užitečnou. A myslím si, že italští rybáři v tuto chvíli teď nejsou na moři, aby tam eh, lovili imigranty, ale jsou tam proto, aby protestovali proti evropským normám, které se jich týkají. Takže to je jenom taková vsuvka, ale chci říct některé věci velmi stručně. Za prvé, imigrace. Souhlasíme, pane premiére, ale u toho Global Compactu je taková velká nejistota vaší vlády. Vy jste se zúčastnil zasedání na poli OSN, řekl jste, že souhlasíte, pak jste byl v Marrakeše, pak jste se zdržel. Venezuela. Dnes jste uvedl důležitou roli Evropy. Říkáte, že je nutno hovořit jednotným jazykem. Dobře, tak musíme připomenout, že na zasedání ministru zahraničních věcí díky jedinému nesouhlasu Itálie Evropa nemohla vyjádřit jasný postoj k této věci, stejně jako v hospodářské, věc, hospodářské oblasti. To, co jste říkal, je pravda jako analýza, ale je mi líto, ty důsledky, které z toho vyvozujete, jsou úplně špatné. Neexistují ve vašich rozvojových politikách na národní úrovni žádné takovéto strukturální rozhodnutí. Já nepatříme k těm, kteří mají strach z toho, že se trošičku zvítí deficit v době hospodářských problémů. Otázka je, na co to navýšíme, proč to navýšíme. My to navyšujeme pro politiky, které strukturálně navyšují veřejné výdaje, něco jiného než strukturální reformy. Dnes je opravdu neuvěřitelný den, protože zde bylo připomenuto, že zatímco my jsme tady, zatímco ty, vy hovoříte o rozvoji a růstu v naší zemi a o roli Itálie v Evropě, tak váš ministr pro infrastrukturu předkládá úplně fantomatickou zprávu, kde říká, že TAP je chyba, že se musí zablokovat. Tak to jsou chyby, kterým čelíme. A k tomu, pane předsedo, já bych chtěl, abyste přednesl jasné odpovědi, aby ten váš závěr byl skutečně realitou, aby se od analýz, od slov eh, přes, přešlo k činům. A ty činy bohužel nejdou správným směrem ani v Itálii, ani pro Evropu. Děkuji. Za frakci ALDE má slovo Děkuji, já se pokusím vystoupit v italštině, pane premiére. Proč? Protože kromě mé země jsem zamilován i do Itálie a do Italu, pane premiére. Pro mě je Itálie více než země. Pro mě je Itálie celá civilizace. Itálie je místo, kde se narodila evropská civilizace, spousta intelektuálů, umělců, spisovatelů z celé Evropy navštívila Itálii alespoň jednou za život. Objevit Itálii znamenalo navštívit Itálii. navštívit Florenci, Řím, na, Neapol a pak umřít. Udělal to Monteň, GT. Proto, pane Conte, mě dnes mrzí, když vidím politickou degeneraci Itálie. Je to pravda, tato degenerace začala ne včera. Ne před rokem, alespoň já si myslím, že před 20 lety. Tato krásná země, zdá se, původně byla zakladatelem Evropské unie, naší evropské rodiny a byla odhodlanou zastánkyní Evropy a teď vlaje někde eh, na ohonu. Takže to je alespoň tedy náš pocit. Takže já bych to vnímal jinak. Nezačalo to předsedou vlády Kontem, začalo to špatnou vládou za Berlusconiho. I toto je pravda. Špatná vláda se ještě zhoršila za vaší vlády. To je problém. Za Salviniho, za Di Maia. To jsou ti skuteční šéfové této vlády. Vláda, pane Conte, se chová někdy antievropsky. A je to také vláda, která otevřeně nenávidí jiné členské státy, které jsou součástí naší evropské rodiny. A italská vláda Italská vláda zabránila Evropské unii, aby byla jednotná proti Madurovi a uznala Guaida jako prezidenta Venezuely, úřadujícího prezidenta. A vy velmi dobře víte proč. Kvůli Kremlu pod tlakem Putina. To je pravda. A proto musíme říci co nejrychleji konec jednomyslnosti na radě. Italská vláda není součástí většiny a na radě, pokud jde o reformu Dublinu. Pan Salvini se rozhodl zablokovat nejen přístavy před imigranty, ale blokuje také vytvoření skutečné evropské pobřežní stráže a blokuje reformu Dublinu v této chvíli. A to je podle mě zcela absurdní chování, protože Itálie, italští občané jsou první, kdo zaplatí za nedostatečnost této evropské politiky. A třetí příklad, v posledním roce vaše vláda je zodpovědná také za stagnaci a zítra, já se obávám, za recesi italské ekonomiky, protože vaše vláda nemá strategii pro růst. Není to pravda? Vaše vláda má pouze taktiku na to, abyste byli znovu zvoleni na základě dárku a dluhu. Taková je pravda. A poslední, a tím chci skončit, poslední lehkomyslnost vaší vlády, Dimája, On teď zneužívá svého úřadu k tomu, aby podpořil žluté vesty, což je tedy eh, lidové hnutí, to je pravda, ale teď jim eh, vládnou eh, takoví vandalové, kteří zapalují auta, ničí autobusové zastávky a tak dále. A Di Maio se dokonce setkal s Kristofem Šalansonem, já ho znám, Kristofa Šalencona, pane předsedo. To on požádal nejednou, ale dvakrát o vojenský puč proti zvolenému prezidentovi Francouzské republiky. Takže za to vám opravdu, k tomu vám opravdu gratuluji. To je nezodpovědné chování. Není to chování místo předsedy vlády důležité země Evropy, jako je tedy Itálie. Zhruba před rokem 23.11.2017 napsal Dimajo otevřený dopis Macronovi, kde vyjadřoval svůj obdiv a navrhoval, že hnutí pěti hvězd je v podstatě italská verze hnutí En Marche. To je opravdu skutečně směšné chování. Takže má otázka pro vás, pane premiére Conte. Jak dlouho se ještě necháte smíkat Dimájem a Salvinem? Já vás vyzývám k jedné věci. Inspirujte se svými osvícenými spoluobčany Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Ano, Giorgio Napolitano, ano. Velký Evropan s velkými myšlenkami, dokonce z tohoto parlamentu. A Emma Bonino má dobrá přítelkyně. Toto jsou muži a ženy, kteří jsou na úrovni italské velikosti a její velké role v Evropě. To je ten rozdíl mezi panem Kontem a všemi těmito velkými osobnostmi, které jsem jmenoval. Chci připomenout všem poslancům, kteří vystupují, že toto není debata o Itálii. To je debata o budoucnosti Evropské unie a o návrzích Itálie k budoucnosti Evropské unie. Moje politická strana nepodporuje Conteho vládu, já vám to připomínám, já se jen snažím, aby toto nebyla rozprava o situaci v Itálii. Můžete říct, co chcete ale já vám říkám, k čemu ta debata je. Paní Forenca za frakci GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Jménem GUE NGL chci položit eh, panu premiérovi nějaké otázky na základě přesvědčení, že to, co se děje a co se bude dít v Itálii, je velmi relevantní pro budoucnost Evropy. Existují dvě možnosti, obě jsou špatné a mezi sebou vzájemně propojené. Pokračování v neoliberálních politikách a také růst síly reakční černé vlny. Tato skupina se snaží vytvořit alternativu mezi těmito možnostmi. Snaží se najít takovou cestu, která bude založena na sebeurčení mužů, žen, národu. Je to možnost eh, takto potlačit tento neoliberální přístup. To jsou věci, proti kterým tato politická frakce bojuje jménem rovnosti. Tady jasně vidíme, že vláda nedodržuje své předvolební sliby. Nejdříve se zde objevil ten deficit, potom vláda nepřijala žádný závazek, pokud jde o eh, zrovnovážení rozpočtu, nemá žádná žádnou pozici eh, k, politi- který k dohodě CETA. Vy jste hovořil o politice soudržnosti a italská vláda se chystá schválit diferenciovanou autonomii, což znamená, že je to ve prospěch bohatých. Naopak se vůbec nepřijímají taková opatření, která by řešila středomorskou otázku jako otázku evropskou. Tato vláda také dává volnou cestu Transatlantic Pipeline, proti kterému jsme se eh, postavili. Také zde je eh, návrh eh, občanského příjmu a také práce zadarmo. To uráží, uráží italské pracující. Vy zavádíte flat tax, snižujete progresivitu zdaňování a neděláte žádný plán, pokud jde o platy. Skutečně nebojujete proti tomu neoliberismu, ale není to je pouze na této rovině co nás tato vláda znepokuje, pokud jde o budoucnost Evropy. 25.10.2018 tento parlament Eh, schválil po útoku, ke kterému došlo v Bari, usnesení, které vyzývá členské státy, aby zakázaly neonacistické a neofašistické skupiny a jakoukoliv jinou skupinu, která glorifikuje nacismus a fašismus. Vyzývám italskou vládu, aby přispěla k této akci. A jak posuzujete vztahy mezi italským ministrem vnitra a e, zástupci Kasapam, což je jasně neofašistická skupina. A také vám chci připomenout, pane premiére, že na každém počátku fašismu je deshumanizace. To je také ta válka proti imigrantům. Já teď mám na sobě tuto mikinu s hrdostí, tu jsem měla, když jsem byla na Open Arms, právě v době, kdy zasedala Evropská rada. Byla jsem tam společně s dalšími poslanci. Eh, to není žádná uniforma, kterou eh, nosí někteří z vaší vlády. Tehdy bylo v Itálii, tehdy byly v Itálii uzavřeny přístavy pro těch 59 lidí, které byly zachráněny na moři. Vy potvrduje, potvrzujete eh, to, že se uzavírá dohoda s Tureckem a tak dále, ale nezmínil jste, že Evropský parlament žádá povinnou relokaci a reformu Dublinu. Také vám dám toto, tento graf, abych vám ukázala, že přítomnost nevládních organizací eh, na moři by zvýšila příjezdy. Vy jste začali kriminalizovat nevládní organizace. Eh, vy toho, kdo zachraňuje lidi, zaměňujete za převaděče převaděče. A teď se vás ptám, pane premiére, stejně jako se vás ptala Anna Kolau, eh, starostka, musíte zastavit eh, tu hnusnou politiku zavírání přístavů a blokace nevládních organizací. Pokud je nějaký ministr vyšetřován kvůli eh, únosu lidí, Myslí si skutečně, že může ukazovat Evropské unii, jaká je budoucnost migrační politiky. A konečně 8. března, pane premiére, v celé Evropě i v Itálii výjdou do ulic ženy, feministky ty, na které jste úplně zapomněl ve svém vystoupení. A to není náhodou, udělal jste to velmi dobře, protože když tato vláda hovoří o právech žen, tak dělá jenom negativní věci. Nevím, jestli víte, že delegace výboru FEM navštívila Itálii právě proto, aby čelila tomu, že ženy nemají právo na Uh, umělé oplodnění v Itálii. Nevím, jestli víte, že ženy nemají právo na sebeurčení, že eh, jejich eh, místa, kde se združovaly, jsou zavřeny a jsou blokovány. A ženy žádají plán proti násilí. Chtějí, aby se financovaly sítě proti násilí a z těchto návrhů může skutečně vzejít budoucnost Evropy. My i nadále budeme chránit Evropu před utonutím. Proto je třeba bojovat proti těmto politikám a také politikám vaší vlády. Prosím, abyste hovořili pomaleji, protože tlumočníci mají problémy. Především v takovém jazyce, jako je italština, všichni mluvíme velmi rychle, polikáme slova, to je potom pro tlumočníky těžké. Teď za zelené má slovo Filip Lambert. Grazie, presidente. Signor presidente del Consiglio. Pane předsedo, pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Itálie má špatný tisk a špatnou image i v evropském tisku, ale přece jenom, eh, když se hovoří o vaší zemi, myslíme spíše v pozitivních obrazech. Eh, bylo to v Itálii, kdy se lidé masivně vyřkli pro společný statek a to je voda. Eh, byli to italští občané, kteří se vyslovili proti takové rizikové energii, jako je nukleární jaderná energie. Byli to vaši občané, kteří založili hnutí slow food proti fast foodu, který vlastně eh, zabíjí naši společnost. Bylo to díky Italům, kdy malé a středně velké podniky, které vytvořily 3 miliony pracovních příležitostí. Ale vaše vláda, eh, pane Conti, eh, vytváří úplně jinou realitu, ještě horší, než která eh, existovala do posud. Stejně tak jako váš ministr vnitra, který je vaším opravdovým patronem či majitelem, eh, který chce eh, vyhnat Romy z Itálie romské obyvatelstva. A co se týče klimatických změn, i tady dochází k recesi ve vaší zemi. Tváří tvář tomuto váš projev ukázal, že vy, ukazuje, vy se točíte zády k možnosti ekologické přeměny a trans a přechodu k opravdovému hospodářské, evropskému hospodářství. Měl byste eh, spíše vítat ekologické změny eh, a naslouchat takovým podnikatelům, jako je Katia Bastony nebo Mati de Casa. A ale eh, místo toho vaše vláda se vrhá do takových faraonských projektů, jako je těžba ropy na moři a e, způsobujete vlastně to, že z, vaš, z vaší zem bude vznikat beton a bude se ničit ta krásná zem. A pakliže část odpovědnosti vašich předchůdců byla tak důležitá, nikdo nemůže negovat, že Itálie trpěla politikou hospodářských škrtů v eurozóně po Maastrichtu. Ale spíše než aby se hledala možnost hledat spojenectví pro posílení eurozóny, proto aby naše měna se rozvíjela ve prospěch všech zemí, vaše země si zvolila cestu konfrontace a nenávisti, která místo, aby snížila rizika, tato zvyšuje. A konečně vaše země eh, čelí nejvíce výzva migrace. Mohli jste například, když vy jste tady hovořil o eh, důstojnosti lidí a o eh, Lampeduze, o lékařích, kteří tam působí. O tě, ty jste mohl zmínit v této souvislosti, ale místo toho vy jste z migrantů udělal mm, obětního beránka mohl jste eh, eh, zabránit nedorozumění. Eh, mohl jste tady zmínit Dublin a jeho nezbytnou změnu. Právě pro solidaritu již se tak dovoláváte. Reforma, tak jak byla schválena naším parlamentem, právě je v souladu s těmi výzvami a s těmi nároky, které klade vaše eh, vláda, ale pět, hnutí pět hvězdiček se eh, prostavilo proti, eh, zatímco mm, vaše strana se zdržela hlasování. Takže to vše znamená, že Itálie zůstává ponechána svému osudu. A je-li otázka migrační problémem pro Itálii, pane premiére, já si myslím, že v tom případě je třeba eh, posílit také mladé lidi, a tak velký, když tolik mladých lidí opustilo Itálii, vy se skutečně domníváte, že to jsou matoucí politiky vaší vlády, eh, které způsobí, že tito mladí lidé se vrátí a budou se snažit zůstat ve vaší zemi? My si myslíme, že pravý opak je pravdou. Eh, místo toho, abyste z vaší země udělal místo ekologického, eh, místo ekologické přeměny a hospodářství, tak, točíte zády, mož, tak se točíte zády k těmto možnostem. A na, druhé, a na naší straně, my samozřejmě budeme na straně těch, kteří se mobilizují a, a snaží se podporovat občanská hnutí v Itálii. Děkuji mnohokrát. Del Gruppo Europa della Liber- Za frakci EFDD má slovo paní Laura Adja. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo, pane Katajnene, pane komisaři, dámy a pánové, pane premiére Conte. Toto je sedmnáctá debata o budoucnosti Evropy a riziko je, že zatímco diskutujeme o budoucnosti, Unie už nebude mít ani přítomnost. Evropa, kterou jsme založili i nadále, je naším domovem, ale Evropa potřebuje hlubokou rekonstrukci, protože jsme ji stavěli od střechy a zapomněli jsme na základy. My chceme tomuto domu dát silný základ, který bude trvalý. Chceme spravedlivější Evropu, která bude blíže občanům. Nebudou zde země první a druhé kategorie. Chceme, aby reálná ekonomika začala být důležitější než finance. Chceme více sociálních práv, investice, růst a chceme skoncovat s úspornými opatřeními. Chceme, aby Evropa byla protagonistkou na světové scéně, aby se nenechala srazit na kolena velkými velmocemi, jako je Rusko, Čína a Spojené státy. Chceme Unii nejen v názvu, ale také v činech. A Ptám se, znamená to být pro nebo proti Evropě? Mnozí se dívají na smítko v oku eh, blížního svého, mají se sami v oku břevno. Co to znamená? srazit na kolena Řecko a potom teprve uznat, že úsporná opatření byla chybou. Znamená být Evropanem, když necháte jedinou zemi, aby řešila a nesla tíhu migrace. Znamená to vytvářet ve své vlastní zemi daňové ráje. Být Evropanem znamená ideologickou válkou bojovat proti tomu, aby v Itálii byl vytvořen občanský příjem. Toto nejsou praví proevropané, kteří vybudovali Evropu, ale Evropu bank, Evropu financí, Evropu byrokracie, Evropu vzdálenou občanům. Ještě na čase, abychom to změnili a musíme si vzít příklad z Itálie, kde dnes změna probíhá. V pouhých sedmi měsících jsme odebrali doživotní renty bývalým poslancům a také jsme eh, odškodnili eh, středatele, kterým, eh, které poškodili banky. Také jsme vybrali eh, dlužné daně a také jsme skoncovali se zlatou daní. Konečně máme v Itálii občanský příjem. Také tu reformu důchodu, kterou nám Evropa vnutila, tu jsme zničili. Vy jste hovořili, pane Katajnené o tom, že bylo třeba obnovit park, pakt stability a růstu v Norči. My jsme to slíbili občanům a my jsme to udělali, protože my to, co říkáme, to skutečně děláme. Zpráva z Itálie 2019 zaznamenává nárůst důvěry Italů vůči vládě. Je to o 15 bodů více než loni a my nejsme překvapeni, protože je to vláda změny, která naslouchá občanům a dává jim novou naději do budoucna. Proto nás obvinují z toho, že jsme populisté. Pane premiére Conte, stejně jak jste připomněl vy, pokud toto znamená naslouchat lidem, tak ano, tak jsme populisté. Velmi často bohužel tady v této budově zapomínáme naslouchat lidem. Kolegové, kolikrát jsme vyžadovali silný signál pro občany, počínaje například zrušením dvojího sídla tohoto parlamentu. Tato, tato budova, kde teď jsme, stojí 200 milionů eur každý rok a my jsme tady čtyři dny v měsíci. Nemá důvod k existenci. My jsme přátelé francouzů a já nikomu nedovolím aby nás obvinoval z toho, že eh, podporujeme násilníky a vandaly. Jestli někdo definuje naši vládu eh, takovouto vládou, tak to není pravda. Já eh, žádám, aby tento výdaj na dvojí sídlo byl zrušen. Toto není útok na demokracii. Demokracie není privilegiem. Demokracie nemůže být budova. Začněme tím, že začneme seškrtávat naše platy, monstrózní platy komisařů, kteří skutečně jsou fackou pro občany. A také pokud jde o penze europoslanců, k tomu už máme iniciativu, kterou jsme podali. Podpořte, pane předsedo Tajány, ten náš návrh. Dnes toto nebylo uskutečněno, ale my to uděláme díky hlasu občanů v příštích volbách a s dalšími silami změny. Máme skvělou, eh, skvělý tým, který teď vede Itálii. A teď eh, budeme mít další, který bude stejně schopný a který povede Evropu, protože tak, jako měníme Itálii, změníme i Evropu. Tím si můžete být jisti. Per informazione... Pro informaci obecně připomínám, že volba sídel parlamentu není v kompetenci tohoto schromáždění ale členských států, které podepsali smlouvu. Pokud jde o mě, paní Adjo, musím vám říci, že já už jsem se vzdal svého odstupného nebo odchodného a svou penzi věnuji na léčbu drogově závislých. A teď má slovo paní Bidzoto za frakci ENF. Vítejte, pane premiére. Dnes jste přinesl do Evropského parlamentu skvělou zkušenost první skutečné vlády změny v celé Evropě. Je to vláda, eh, která vyžaduje svrchovanost naší země s píchou. Je to vláda, která nesklání hlavu a umí říci ne a má odvahu říct ne miliardám z Bruselu. Říká ne tomu, co říká Berlín, ne těm Eh, gestům malého Napoleona Macrona. Je to vláda, která konečně hájí zájmy italského lidu. V těchto měsících eh, vláda ligy a pěti hvězd ukázala, že změna je možná. Díky našemu lídrovi Mateovi Salvinimu byla zastavena divoká imigrace. Tím se zlepšila bezpečnost, skoncovalo se s nelegální migrací tou kvótou 100 jsme začali bojovat proti zákonu Fornero o důchodech. Pane předsedo Conte, hodně dobrého už bylo uděláno, ale je před námi ještě spousta práce. Je třeba dát autonomii Venetu, Lombardii, Emilii Románě. Je třeba provést velkou daňovou reformu, aby se snížily daně je třeba jasně říci, že Maduro je komunistický diktátor, kterého je třeba odstranit a že Itálie je stoprocentně eh, s venezuelským lidem, který chce svobodu. Premiére Conte, my z Ligy uh, už jsme se dali do práce, protože po Itálii chceme změnit eh, z vrchu dolů také celou Evropu. A uděláme to uh, se souhlasem italského lidu, který eh, v evropských volbách udělá ze Salviniho ligy první stranu celé Itálie, první stranu celé Evropy. Už stačí s tím, že Evropa je otrokyní nadnárodních eh, firem a bank. Už stačí s Macronovou a Merkelové Evropou, kteří chtějí vládnout eh, v našem domově a chtějí ponižovat italský národ. V Itálii vládnou italští občané, ne Merkelová nebo Macron po evropských volbách budeme mít sílu a dostatečný počet na to, abychom budovali novou Evropu. Evropu národů a svobody. Evropu, která bude schopná chránit hranice, bojovat proti nelegální migraci eh, chránit naše podniky a chránit naše pracující. Pane premiére, jsme přesvědčeni, že naše vláda bude trvat ještě velmi dlouho, protože my všichni máme před sebou velký úkol. Hájit naši zemi před bruselskými byrokraty a hájit svobodu a svrchovanost italského lidu. Hodně úspěchu v práci, pane premiére, vám přeji. La parola. Slovo má pan Wolf eh, nezařazení. Děkuji, jsem nesmírně potěšen, pane premiére, že vás zde dnes vidím. Pane Conte, vaše odhodlání vaší vlády odolávat eh, Macronovi, Merkelové, jejich tlakům a tlakům elit EU, tak jak jsme to tady viděli i dnes, kteří tvrdí, že máte vládu eh, rasistickou, fašistickou, která je eh, v područí Putina je antifeministická, antievropská. Ne, zasloužíte si potlesk, protože vy jste ten pravý demokrat na tomto kontinentu a ve světě. Vaše vláda ukázala, že to není instituce EU, ale že je to kontinent eh, starých národů, starých národů, ale s moderními vestami, něk- s moderními postupy. Někdy mají žluté vesty, někdy hlasují pro Brexit, někdy využívají sociální média politickým krokům pro uh, obyčejné lidi. A tyto hlasy musí být vyslyšeny. A dnešní diskuse se vede o budoucnosti Evropy. Vážený pane premiére, vy a vaše vláda a vaši kolegové, vy jste budoucnost Evropy. Bravo, bravo, bravo. Thank you. Děkuji. Daora la parola. A teď má slovo premiér Italské republiky, aby reagoval na první otázky, které mu byly položeny. Catch bude potom. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Témata, která zde zazněla, jsou četná. Od jasně evropských témat k jiným, které se týkají národní politiky mé vlády. Začnu věcí. Promiňte, pokud nebudu odpovídat jedno po druhém, ale snažím se to spojit. Začnu jedním tématem, kterého se dotkli v podstatě všichni. Otázka imigrace. Chtěl bych připomenout, každý může mít samozřejmě svůj názor, pozor, ale chtěl bych připomenout to, co udělala konkrétně moje vláda jak jsme přistoupili k imigraci a jaká je realita. Potom každý si z toho vyvodí důsledky. Neměli bychom ale zastírat realitu. Od první chvíle, co byla nastolena moje vláda, s plným vědomím, že otázka imigrace je zcela zásadní, která rozděluje naši společnost. Stovky tisíc migrantů se u nás vylodili. Každý rok Itálie nebyla schopna těmi předcházejícími politikami ustát dopad migračních toků. Vzhledem k naší geografické poloze, někdo možná na to zapomíná, ale my jsme v srdci středozemního moře. Takže ty cesty především z Afriky, z centrální Afriky, ze střední Afriky, Eh, nás eh, přímo vystavují dopadu migračních toků. Vědomi si toho, co se stalo, vědomi si toho, že takové neomezené přijímání jako v minulosti znamená neintegraci. My k tomu nepřistujeme pokrytecky. Eh, neomezené přijímání znamená neintegraci. Můj kolega, evropský premiér, který k otázce imigrace měl postoj trochu, řekněme, vzdálený, mě řekl poté, co navštívil italské město na severu, mě říkal, Giuseppe, já chápu, že máte velký problém, poté, co viděl na ulicích desítky a desítky imigrantů. Jak jsme tomu tedy čelili? Okamžitě jsme k tomu přistoupili strukturálně, pochopili jsme, že takový ten přístup nouzově eh, reagovat na záležitosti je nedostačující. Takže jsme vypracovali strategii, která má deset cílů od eh, politiky, spolupráce se zeměmi tranzitu, kde začínají ty migrační toky, kdy začínají tyto cesty naděje a také máme problém hranic, evropských hranic i námořních hranic, to není to též jako pozemní hranice, potom jejich vyloďování, navracení a tak dále. Chci připomenout, že Itálie na prvním zasedání rady, které se, kterého jsem se zúčastnil na konci června, aktivně vystoupila k těm dosaženým závěrům. Poprvé se tam hovořilo o sdílených principech a úsilí. Poprvé se zde posílil princip, že ten, kdo se vylodí v Itálii, se nevylodí v nějaké zemi mimo EU, ale v Evropě. Ale jakmile byly tyto principy potvrzeny, tak v praxi dodnes se ještě nic nestalo. Zasedalo několik evropských rád, ale nedaří se nám tyto principy v praxi důsledně uplatňovat. A jistě ne vinou Itálie, samozřejmě. Ne vinou Itálie.